Zápis ze včerejšího zasedání vám byl rozdán. Pokud nemáte žádné připomínky, tak jej prohlašuji za schválený. Sí, señora Harms. Paní Harms. Ha pedido usted la palabra, señora Harms. Požádala jste o slovo, paní Harms. Ale nemám poznámku k zápisu ze včerejška. Bien. Eh, Dobře. Od lidové strany jsme dostali seznam následujících změn ve jmenování do jednotlivých parlamentních výborů. Do petičního výboru paní